Okay, so dear colleagues, welcome back. We can now resume our work. Um, please note that... Vážení kolegové, můžeme začít, eh, můžeme pokračovat v naší práci. Espanol, um, Czech, uh... Máme zde následující jazyky, španělštinu, češtinu a další. angličtinu, francouzštinu a tak dále. E-mailem jste obdrželi výsledky z hlasování z prvního zasrání. Obdrželi jste to asi před deseti minutami a já nyní vás asi seznámím s těmito výsledky. Kompromisní pozněcí návrh přijat, CE 2, CE3 e přijat, CE4 přijat, 5 přijat, 6, 7, 8, 9, CA10 od, zamítnut, 11 naopak přijat, 12 přijat, 13 přijat. A pak 10, 74 eh, přijat, 74 přijat, 78 přijat, 73 přijat, 76 přijat, 79 eh, zamítnut, 81 zamítnut, 90 zamítnut. Proto vás seznamuji s těmito výsledky a nyní se dostávám k části 2. Zpívající část 9 zamítnut, 4 zamítnut, 14 zamítnut, 15 zamítnut, 16 přijat, 18 zamítnut, 19 přijat, 20 zamítnut, 22 zamítnut, 23 přijat, 24 přijat, 25 přijat, 26 přijat, 29 zamítnut 30 zamítnut, 31 zamítnut, 32 zamítnut, 33 přijat, 35 přijat, 36 přijat, 37 zamítnut, 41 přijat, 42 zamítnut, 44 zamítnut, 45 zamítnut, 47 zamítnut, 48 přijat. 51 přijat, 53 zamítnut, 54 přijat, 55 přijat, 56 první část zamítnut, eh, druhá část přijata, 57 přijat, druhá část zamítnuta, 59 zamítnut, 62 přijat, 63 přijat, 64 zamítnut, 65 zamítnut, 66 zamítnut, 67 zamítnut, 72 přijat, 77 zamítnut, 78 přijat, 80 přijat, 82 přijat, 85 zamítnut, 87 zamítnut, 88 zamítnut, 89 zamítnut, 91 zamítnut, 93 zamítnut, 97 zamítnut, 101 přijat, 102 přijat, 103 přijat, 106 přijat, 108 zamítnut. Tak to vypadají výsledky našeho prvního kola hlasování. A v tuto chvíli můžeme přistoupit eh, k druhé části, to znamená konečné části hlasování dnešního dne. V tuto chvíli vás požádám, abyste předložili nebo hlasovali pro předložené znění, konečné znění ve znění pozměňovacích návrhů. Jinak se musíte podepsat na každý list celého materiálu Následně ten materiál vyfotíte nebo naskenujete a odešlete na oficiální adresu Evropského parlamentu, aby byl váš hlas platný. Hlasovací seznam bude předložen poté, co bude zahájeno hlasování od 18.05. Konec hlasování bude v 19 hodin. Cokoliv, co obdržíme mimo tento interval časový, nebude platné. Bude třeba abyste zaslali svůj e-mail v tomto intervalu. To se týká těch, kteří jsou na místě i těch, jež jsme požádali, aby zaslali e-mailem prostřednictvím naskenovaného formuláře nebo naskenované podoby celého dokumentu svůj hlas. Následně bude písemně, a to zítřejšího dne, ohlášeno, jak e, hlasování dopadlo. A v tuto chvíli prosím všechny členy, aby se přihlásili ke slovu tím, že stisknou tlačítko pro vzdálený přístup a přihlášení se o slovo. Tak, abychom mohli vše náležit, náležitým způsobem uchopit v průběhu hlasování. Vážení kolegové, tedy takto vypadá situace. Někteří jsou i v sále samotném a já vidím, že máme i odpovídající míru usnášení schopnosti. Tu jsem právě ověřil. Děkuji vám. My jsme prověřili, že osnášení schopní jsme tímto a můžeme přistoupit k hlasování. Prosím, jsou zde náhradníci, kteří se účastní, paní Schneider, místo paní McGuinness, Martin Marbella, místo paní Neuchl, pan Hojkl, nahrazuje pan Vito a paní Heiselkamp nahrazuje paní Bordirkas a paní Hotmans nahrazuje paní Chilox. A v tuto chvíli Jež zahajuji hlasování, prosím pamatujte na to, že v případě druhého závěrečného hlasování máte prostor, časový prostor až do 19.00. A v tuto chvíli již můžeme přistoupit k bodu číslo 8, a já tímto přecházím do svého rodného jazyka. Vážené kolegyně a kolegové, nyní projednáme první zprávu prvního trialogu přechodného nařízení. Bylo to ve středu minulou středu, kdy se konal první trialog. Byla tam paní zpravodajka, paní Katajnen a já jako stínový zpravodaj jsem se zúčastnil a jednalo se tedy o trialog s radou a s komisí. Tam jsme se dohodli a já bych chtěl vidět, zdali se eh, už napojila paní Katajnen. Dobře, eh, v tom případě dávám slovo paní eh, Katajnen, aby eh, představila svoji zprávu k tomuto prvnímu trialogu. Milí kolegové, chtěla bych vám poděkovat za velkou podporu, eh, kterou jste mi poskytli při hlasování jak na výboru, tak na plenárním zasedání, což bylo tento měsíc. Parlament má tedy velmi eh, silný mandát, protože 80 nás podpořilo. A důležité je, abychom dosáhli právní stability a jistoty pro zemědělství v Evropě, eh, protože toto odvětví bylo těžce zasaženo krizí COVID-19. Chci poděkovat útvarům Evropského parlamentu za flexibilitu a za angažovanost a díky tomu jsme mohli dosáhnout pokroku v případě eh, tohoto důležitého aktu a opravdu ten časový harmonogram byl náročný. Nejdříve jsme se eh, na dálku eh, sešli, tedy eh, byl to trialog komise a předsednictví a probíhalo to velmi konstruktivně. Oba spolu zákonodárci a komise jsou velmi angažováni a chtějí dosáhnout vyvážené dohody do konce června. My jsme se eh, rozhodli, že budeme mít eh, mandát a technický eh, plán s pracovní skupinou a budeme na tom velmi intenzivně pracovat během příštích tří týdnů, během tohoto trialogu. A je naplánováno, že příští zasedání bude 16. června. Oba spolu zákonodárci řekli komisi, jak je důležité, aby spolu zákonodárci měli jasný výhled ohledně toho, jak by eh, mělo vypadat to dvouleté přechodné období, jak z technického hlediska, tak z právního hlediska. Obecně jsme se shodli na tom, že eh, ta, ta zásada eh, stará pravidla, nové peníze, to je věc, na kterou musíme zareagovat, vzhledem k tomu, že se změnila situace na trhu a parlament Eh, tedy se toto snaží eh, prosadit. Já jsem na to poukázala během trialogu. Jsem přesvědčena, že pokud vyvineme dostatečný nátlak na radu a na komisi, tak dojde ke flexibilitě, tak aby se tato legislativa mohla přizpůsobit nové situaci a že se do konce června na této legislativě dohodneme protože co se týče SZP a víceletého finančního rámce, tak e, jsme se dohodli, že se e, potom rozhodneme na číslech v pozdější e, fázi. Děkuji a to je vše z mé strany. Děkuji, Elsie, za tuto zprávu. A nyní se ptám, zdali by chtěl někdo vystoupit, někdo z kolegů nebo některý stínový zpravodaj. Přejete si něco dodat ke zprávě paní Katajnen, buď tady v sále, anebo samozřejmě na dálku přes video. Eh, pokud eh, chcete vystoupit, tak stiskněte tlačítko zvednuté ruky. Vidím, že kolega Rupé se hlásí, prosím. Ačiū gerbiamas pirmininkė, labas vakaras. Iš tikrųjų labai ačiū sudarytas. Dobré odpoledne, já chci poděkovat za tuto příležitost se účastnit eh, dnešní schůze. Ehm, chci poděkovat paní Katajnen za odvedenou práci do prvního trialogu a také za její stanovisko během trialogu. kdy se pokusila tedy obhajovat pozici parlamentu. Je tady určitá nejistota, co se týče toho dvouletého přechodného období. Na tom stále musíme eh, pracovat. Parlament říká jasně, že by to mělo být dvouleté období. Tato pozice by měla být podpořena komisí a radou nebyla podpora externí konvergenci, ale v roce 2021 by ty platby měly být minimálně 126 euro na hektar. A e, doufáme, že se e, tady dozvíme něco o těchto stanoviskách do budoucna. Co se týče víceleté finanční perspektivy, ten um, konečný návrh. Um, my tedy procházíme velice závažnou krizí. Um, jistě bude bráno v úvahu a stejné financování se bude předpokládat pro zemědělský sektor jak pro přechodné období, tak eh, do období do roku 2027. Přeji všem hodně úspěchu a konstruktivní spolupráce. Děkuji. Děkuji. Pane Rupé, paní Agela, Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že mohu vystoupit. Paní Katajnen velmi dobře eh, schrnula první trialog, který jsme měli a pouze jsem chtěla poukázat na to, a hovořila o tom paní Katajnen, chci říci, že Eh, potřebujeme určité pozměňovací eh, návrhy, pokud jde o krizi a aspekty z reformy. Předložili se pozměňovací návrhy, v rámci výboru jsme je schválili. A tyto pozměňovací návrhy jsou mandáty, které máme jako parlament, ale rada musí požádat o mandát, aby mohli vyjednávat o těchto pozměňovacích návrzích, protože jinak mandát rady se netýká těch aspektů, kde jsme šli my ještě trochu dále. To si myslím, že je důležité. Ano, hovo, paní Katarina o tom hovořila během schůze a očekávám, že rada požádá o stanovisko a je důležité, aby měli mandát, abychom mohli vyjednat ty pozměňovací návrhy, které se týkají mechanismu krize, což je pro některá odvětví velmi důležité. A abychom měli možnost vyjednávat a pokud to bude možné, se na tom shodnout. A to je vše. Děkuji mnohokrát paní Katajnen za její práci. Thank you very much. Then... Děkuji a Kolega Savana žádá slovo, Petry. Já jsem chtěla jenom velice stručně vyjádřit svoji vděčnost a obdiv um, práci, kterou odvedla paní Katajnen na, eh, v této velice obtížné uh, době a za těchto okolností. Děkuji tedy.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 Omlouvám se, ale ráno to nešlo. Pane předsedo. Bohužel se nebylo možné se spojit dopoledne, pane předsedo. To add to Mrs. Katainen remarks, we shall wait for the first... My jsme nechtěli již doplnit nic dalšího k tomu, co říkala paní Katajinen. My se jak si seznámili s tím, co zaznělo, co říkala paní Katajenen ohledně klíčových otázek komise. Pokud budeme chtít zachovat ducha spolupráce, tak jako jsme to činili v průběhu jednání v Evropském parlamentu, tak se nám podaří dosáhnout velmi kvalitního výsledku v jednání. A jak říkal i Peter sám, já se domnívám, že je to skutečně velice náročné zpracovávat to, co v tuto chvíli řeší paní Katajnen, ale pracujeme na tom všichni a snažíme se všichni o dodržení naší představy o duchu spolupráce. Musíme přesvědčit komise, zvláště v tom smyslu, co jsme slyšeli dnes dopoledne z úst generálního ředitelství. Je velmi zásadní, že komise se domnívá, že se maximálně snažíme o obranu a obhajobu našeho zemědělství. To je naprosto zásadní. V tomto období musíme spolupracovat. A mě to potěšilo. Takže jsem i velice rád, když sleduji práce paní Katajnen. Děkuji. Děkuji. A nevidím, že by se ještě někdo chtěl přihlásit o slovo, což znamená, že můžeme poděkovat paní Katajnen ještě jednou tedy. A v tuto chvíli již můžeme přistoupit k bodu číslo 9 na pořadu jednání a to je bod různé. A vidím, že je zde jeden požadavek na vystoupení. Erci, prosím. Elsi, děkuji, pane předsedo. Já jen velmi stručně chci poděkovat všem za jejich podporu. Myslím, že naším společným cílem zpracovat tento velmi důležitý materiál a to včas a zajistit zemědělcům právní jistotu. K tomu vystoupil paní Rupe a pan Rupe a já bych chtěla jen vysvětlit, že musíme dodržet to, co bylo dohodnuto na úrovni výboru a plenárního zasedání. To je nakonec naše vodítko. To je vodítko, kterého se držíme i v trialogu. Co říkal pan Aguilera? Myslím si, že obě legislativy musí být dostatečně flexibilní v tom smyslu, aby se přizpůsobili stávající krizi pandemie COVID-19. A o to se nakonec všichni snažíme. Děkuji. Děkuji vám, Elsie. A v tuto chvíli se již dostáváme k bodu číslo 9 na pořadu jednání, a to je bod různé. A ještě než jsem chtěl uzavřít jednání, tak vidím, že se hlásil pan Daniel Buda. Hlásí se i nadále? Prosím, máte slovo. raportul anterior discutat a doamnei Katainen. Sigur că apreciem munca domniei. Děkuji. Eh, chci eh, něco říci ke zprávě paní eh, Katajnen, ale chtěl bych říci, že Eh, si myslím, eh, že je důležité se zde eh, zmínit o tom, jak rychle budeme jednat. Farmáři si dělají starosti ohledně své budoucnosti. Oni potřebují dostat jasný signál o tom, jak to bude dále vypadat. A potom ty národní přechodné podpory. V původním návrhu komise to nebylo a my jsme to dali do návrhu parlamentu a to je pro mě velmi důležité, protože eh, zemědělci nyní potřebují jakoukoliv možnou eh, podporu, jak z EU, tak i z členských států. To je velmi důležité. Děkuji. Eh, do bodu různé máte ještě někdo něco? Tady v sále nebo i na dálku přes video? Zdá se, že ne. A nyní bod pořadu jednání číslo 10. Příští schůze se bude konat 2. června v úterý od 9 do 11 a hostem bude pan komisař eh, Hahn. Eh, představí se eh, nový rozpočet a budeme mít možnost vyměnit si názory s panem komisařem Hánem, který má na starosti rozpočet. Äh, äh, na něco jsem zapomněl. Äh, dnes se konala schůze koordinátorů a doporučení koordinátorů jsme vám zaslali mailem. Pokud k tomu nemáte žádné eh, námitky, tak eh, je můžeme tímto přijmout. A tímto končím dnešní schůzi a přeji vám hezký večer a uvidíme se, či uslyšíme nejpozději 2. června v úterý v 9 hodin. Děkuji všem technikům, tlumočníkům, a všem kolegům ze sekretariátu za to, že to dnes vše fungovalo hladce a přeji vám hezký večer.